el acta de esta sesión se va a someter a la aprobación del Parlamento. A nyní tedy pakliže nejsou námitky, tak usnesení, která byla schválena, předám